za otevřené první zasedání Evropského parlamentu po volbách. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie... Vážené kolegyně, vážení kolegové, prosím vás, abyste se postavili pro poslech evropské hymny. Liebe Kolleginnen und Vážené kolegyně, vážení kolegové, srdečně vás vítám na prvním zasedání Evropského parlamentu po volbách. Všem znovu zvoleným kolegům a kolegyním srdečně gratuluji, také gratuluji nově zvoleným kolegům o něco méně než polovina. 730 poslanců jsou teď zvoleni poprvé do Evropského parlamentu, je velmi potěšující, že 35 poslanců jsou ženy. To je podíl, který jsme v Evropském parlamentu ještě neměli. Sto 70 milionů občanů se účastnilo voleb a vaše